Kolegi, iniziamo subito. Milí kolegové, okamžitě zahájíme naše zasedání a vítáme Jakoba Zumu, prezidenta Jihoafrické republiky, který i přes celou řadu jiných setkání na programu své bruselské návštěvy přišel mezi nás a my jsme ještě připojili k našemu zasedání výbor pro rozvoj a také delegaci pro spolupráci s panafrickým eh, parlamentem a delegaci pro vztahy s Jihoafrickou republikou. Pan prezident bude muset odejít v 10 hodin, v 10 hodin a 5 minut eh, nejpozději, protože má další setkání s králem, eh, takže máme opravdu velmi krátkou dobu. Pan prezident Zuma je prezidentem Jihoafrické republiky. Jihoafrická republika je velkým partnerem Evropské unie, nejen z ekonomického hlediska, ale je také důležitá, protože hraje významnou roli pro mír a stabilitu afrického kontinentu. A přináší příklad také v takových věcech, jako je boj proti klimatickým změnám. Nás by tedy velmi zajímalo, jak se dívá pan prezident Zuma na vztahy své země s Evropou a na to, jakou roli chce Jihoafrická republika hrát na africkém kontinentu v rámci multilaterální spolupráce, především v rámci OSN. Vzhledem k tomu, že máme tak málo času, tak vám okamžitě předávám slovo a ještě jednou vás zde vřele vítám. Lea, máte asi 10-15 minut. Thank you very much. Děkuji, vážený pane předsedo výboru pro zahraniční věci, vážený pane předsedo rozvojového výboru, vážení předsedové delegací pro vztahy s Jižní Afrikou a panafrickým parlamentem, dámy a pánové. Toto je má první návštěva v Evropském parlamentu a chci říci, že si velice vážím vřelého přijetí předsedy Buska a dnes ráno jsme se také setkali. Naše diskuse o spolupráci, o společném úsilí boje proti klimatickým změnám, o Evropské investiční bance ve spolupráci s Jižní Afrikou a další témata ukázala jasně, nakolik bereme vztahy s EU vážně. Naše vztahy s Evropskou unii se vyvíjejí od příchodu demokracie už nějakých 16 let a včera také proběhl třetí úspěšný summit Jižní Afrika, který toto reflektuje. V současné době je Evropská unie významným obchodním rozvojovým partnerem pro naši zemi, naše strukturovaná rozvojová spolupráce pokročila Máme 12 for pro dialog, pokrývající sektory jako například životní prostředí, udržitelný rozvoj, zdravotnictví, obchod, věda a technologie. To jsou oblasti, kde spolupracujeme na konkrétních projektech a programech. Vážíme si toho, že od roku 1994 Evropská investiční banka poskytla více než 2 miliardy euro na více než 40 projektů, které doplnily práci naší vlády v těch nejkritičtějších sektorech pro náš další rozvoj. To zahrnuje zlepšování poskytování služeb, infrastrukturu, podporu pro malé a střední podniky, energetiku a mikrofinancování. Investování do rozvoje infrastruktury bylo zdůrazněno také tím, že se nám podařilo eh, zorganizovat mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 a také jsme zapojeni s Evropskou unii v rámci eh, Afrického rozvojového společenství. Jsme zapojeni také do skupiny afrických a karibských států. Všechny tyto závazky a zapojení do různých organizací a další aktivity jen stvrzují to, že Evropská unie může hrát velice důležitou úlohu v rozvojovém světě. Partnerství s Afrikou a dalšími rozvíjejícími se regiony musí být tudíž dále posilováno, proto abychom doplnili rozvojový program regionu. V tomto ohledu nadcházející třetí summit Afrika EU, který se bude konat v listopadu v Libii, bude velice důležitou událostí. Poskytne totiž příležitost pro to, aby obě strany stvrdily své odhodlání pokračovat v partnerství a zaměřili se na to, jakým způsobem je možné zlepšit implementaci společné strategie po roce 2010. Domníváme se, že je zde pořád ještě velký nevyužitý potenciál a je třeba posílit partnerství a potřebujeme také hmatatelné výsledky pro Afriku. Těšíme se na konstruktivní spolupráci, která bude kreativní, realistická a oživí partnerství založené na stotožněním se s těmito cíly a na vedení. Výsledky konference OSN o přeskumu cílů milénia musí summit také prodiskutovat a také se musí zabývat implementací eh, strategie po roce 2010. Dámy a pánové, vztahy Evropské unie s Afrikou, s karibskou a pacifickou oblastí mají zcela zásadní význam. Zejména se to týká obchodních vztahů. V současné hospodářské situaci na základě současných hospodářských dohod dochází k mnoha problémům, které ukazují, že je třeba změnit paradigma v celém vyjednávání druhý summit EU-Afrika v roce 2007 v Lisabonu také projednával tato témata dost obšírně. A přesto jsme i nadále zase ve stejné situaci. Jako členové SADEKu, skupiny IPA, jsme i nadále odhodláni dotáhnout vyjednávání do konce. Ale musím zopakovat, že je třeba se zaměřovat na spolupráci a takovou dohodu, která bude prospěšná pro obě strany a která podpoří regionální integraci v Jižní Africe. V tomto ohledu klíčové nedořešené otázky, které zahrnují pravidla původu, musí být dořešeny proto, aby bylo možné dosáhnout definitivní dohody. Také vyřešení vyjednávacího kola z Doha by zajistilo, že mezinárodní obchod se stane spravedlivějším a bude skutečně podporovat rozvojový program, z něhož eh, těží více než dvě třetiny členů VTO. Dámy a pánové, my se domníváme, že Evropský parlament hraje zcela zásadní úlohu při implementaci a dohledu nad stazích EU eh, Jižní Afrika, ale vůbec EU s Afrikou jako takovou a s celým rozvíjejícím se světem. Věříme, že Evropský parlament může být motorem, který bude pohánět vývoj ku předu a zlepší porozumění mezi Evropou a zbytkem světa, zejména Afrikou. V důsledku toho Budeme pokračovat v práci na příslušných výborech, zejména pokud jde o domácí, eh, regionální i kontinentální témata. Těšíme se eh, na návštěvu výboru pro mezinárodní obchod v Jižní Africe v říjnu a těšíme se na hloubkovou diskusi o právě těchto tématech. Také jsme velice rádi, že zde existují dobré vztahy s delegacemi pro vztahy s Jižní Afrikou a s panafrickým parlamentem, jak v rámci AKT, kde je společné parlamentní shromáždění, kde tedy naši poslanci mají příležitost pokračovat ve spolupráci a prohlubovat vzájemné porozumění. Dámy a pánové, globální krize a stále větší globalizace vedly k nepopiratelné potřebě posílení spolupráce udržitelným partnerstvím, které povede k udržitelnému rozvoji. My máme strategická partnerství s Evropskou uní a chceme v tomto pokračovat právě s touto motivací. Věříme, že partnerství může zůstat velice silné a může doplňovat náš rozvojový program tím, že obě strany se budou i nadále snažit o dosažení cílů, z nichž eh, budou moci těžit jak občané Evropské unie, tak občané naší země. Děkuji vám za vaše přijetí, za váš čas. Je mně jasné, že máme omezenou dobu k dispozici a jsem si jist, že eh, bychom mohli prodiskutovat ještě více věcí s poslanci. A poslanci jsou důležití, protože demokracie je nebo byla by ještě silnější, kdyby poslanci jako zástupci lidu měli velice silné slovo při vládě a řízení a při dohledu nad eh, věcmi veřejnými. Děkuji vám. Grazie, presidente. Il tempo disposizione. Děkuji, pane prezidente. Čas, který máme k dispozici, je skutečně omezen, takže budu muset být velmi přísný a žádat vás, aby se dodržovali řečnickou dobu. A i hned dávám slovo panu Striflerovi, místo předsedovi výboru pro rozvoj. Každý máte jenom minutu, takže paní Strifler jako první, prosím. Oui, monsieur président. Pane předsedo, Eh, Jižní Afrika podle OECD je rozvojovou zemí. Je to země, která patří BRIC, to znamená nové ekonomiky. Jakým způsobem vnímáte vaši úlohu v rámci afrického kontinentu, zvláště z hlediska modelu a z hlediska motoru růstu? A zároveň existují ostrovky chudoby ve vaší zemi. Jakým způsobem vnímáte pomoc, kterou dostáváte od Evropské unie? A jak vidíte vývoj této pomoci v budoucích letech? We collect uh, a few. Okay. L'onorevole Cashman, presidente della delegazione... Pan Cashman, předseda delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou. Děkuji, pane předsedo. My jsme se už setkali eh, s prezidentem Zumou, takže já se vzdávám své řečnické doby. Děkuji, to je od vás velice laskavé. Pan Galer, předseda delegace pro vztahy s panafrickým parlamentem. To tež platí i pro mě. Výborně. Eh, pan Michel, prosím. Oui, monsieur le président. No, pane předsedo, my všichni víme, že jste sehrával důležitou roli zprostředkovatele u některých konfliktů v Africe. Vzhledem k tomu, že máme nedostatek času, chtěl bych zdůraznit pouze situaci v Zimbabwe. Bez vašeho zprostředkovatelství Zimbabwe by se nezměnila. Takže samozřejmě, že tady zůstává ještě mnoho temných bodů. Víte, že Evropská unie stále má restriktivní opatření vůči Zimbabwe. Rád bych věděl, jak se díváte na tyto restrikce. Eh, jsou užitečné, je to dobré, pomáhá to, nebo je to kontraproduktivní? Děkuji, paní Svensson. Děkuji, pane předsedo. Víme, že jsou tam některé školní projekty, eh, a další projekty, které se týkají boje proti HIV a AIDS. A hodnocení těchto projektů nám ukázalo, že to byly úspěšné projekty, takže chci poděkovat, chci vřídit pozdravy od zakladatele těchto projektů ze Švédska. HIV a AIDS je totiž jedním z největších problémů v Africe obecně, zejména v Jižní Africe. Chci se zeptat, jak se připravujete do budoucna? Pane prezidente, máte nějaké konkrétnější projekty, náměty toho, jak bojovat proti této nemoci? Chci také vyjádřit potěšení, pane prezidente, když jste eh, navštívil eh, vesnici Nazora Mandely a také jste přislíbil další podporu. Musím říci, že je to pro mě veliké potěšení, to musím říci, že jsem se mohl eh, zapojit také do tohoto projektu Starlife a doufám, že vazby a spolupráce s vaší vládou bude i nadále takto úspěšná. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Gomez. Eh, Vážený Pane předsedo, Nelson Mandela není pouze hrdinou Afriky a hrdinou lidstva, je to můj hrdina. Díky tomu Jižní Afrika těžila eh, ze světové eh, solidarity. Nyní je eh, v Etiopii uvězněná žena, tak, tak je taková ikona, někteří porovnávají s Nelsonem Mandelou, může něco udělat Jižní Afrika jako výraz solidarity s touto ženou, která piká za stejné hodnoty jako Nelson Mandela. Děkuji, pan Watson. Děkuji, pane předsedo. Já zde vítám prezidenta Zumu. Musím říci, že na mnohé z nás udělal dojem obrovský pokrok, který jeho země udělala v posledních letech a přejeme mu mnoho úspěchů do budoucna. Doufáme, že nová dohoda, které bylo dosaženo mezi Jižní Afrikou a Evropskou unii, nám všem pomůže prohloubit naše partnerství a zlepšit vzájemné vazby, zejména ve spolupráci na globálních tématech. Nicméně, pane prezidente, některým z nás dělají starosti zprávy, které jsme se dozvěděli o nových zákonech pro média, která mají údajně omezit svobodu slova. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli byste to mohl okomentovat a možná nás ujistit o tom, že svoboda médií bude i nadále i pro vás důležitá. Děkuji. A nyní má slova paní Sargentini. Yeah. Um... Děkuji, pane předsedo. Já místo předsedám delegaci pro Jižní Afriku. Jsem velice ráda, že jste tady a slyšela jsem, že říkáte, jsem tady, eh, že říkáte, že demokracie a parlament jsou zcela klíčové pro zachování zájmu lidu. V Jižní Africe jste v posledních měsících vedli žhavou diskusi o vašich návrzích týkajících se eh, návrhu zákona eh, na ochranu informací a na možnosti odvolání. Eh, nejsi měl minulý týden konferenci k tomuto, ale chci se zeptat, jestli byste nám mohl říci něco k tomu, jak se na to dívá tedy vláda, na tento tribunál pro odvolání v otázce ochrany informací a také jsem se chtěla zeptat, co si myslíte o nápadu pana Van Rompuje, aby byly ukončeny ty takzvané chytré eh, sankce, inteligentní sankce uplatňované na Zimbabwe. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Van Holden. Thank you very much, uh, chairman Děkuji, pane předsedo, a vítám zde pana Zumu. Eh, pane prezidente, v minulosti Jižní Afrika jen velmi váhavě ukazovala svou vůči roli v jihoafrickém regionu z celé řady důvodů a já si myslím, že především eh, pokud je o Zimbabwe. Víme, že v posledních letech zde došlo k určitému vývoji. Eh, něco bylo prospěšné, ale pravda je také, že Jižní Afrika v podstatě přihlížela, když eh, Mugabevo režim trápil lidi v Zimbabwe a Mugabe neustále takto postupuje a lidé v Zimbabwe trpí. A když se eh, podíváme na to, co se stalo třeba v dolech eh, nedávno, někteří z mých eh, kolegů vás možná pozbuzují k tomu, abyste řekli, že bychom neměli mít zacílené sankce. Já bych chtěl říct, že tyto sankce nejsou proti Zimbabwe. Jsou to zaměřená zacílená opatření proti Mugabemu a jeho přisluhovačům, kteří už deset let vykořišťují lid v Zimbabve. Takže já doufám, že Jižní Afrika bude hrát silnou roli v tom, aby se věci v Zimbabve obrátily k lepšímu. Děkuji. Děkuji, slovo má Aci Georgiu. Děkuji. I já bych chtěl přivítat pana prezidenta Africké republiky a chtěl bych mu položit následující otázku. Jaké jsou podle vás nejvážnější problémy, kterým čelí vaše země? Byl bych rád, kdyby nám také řekl pár slov k zařízení, které bylo vytvořeno za účelem olympijských her. jakou možnost má dnes eh, stát eh, jich eh, využívat a co se stalo s těmi, kteří tam pracovali jako hlídači nebo dobrovolníci během olympijských her. A tyto osoby údajně nedostaly mzdy a nyní stávkují. Slovo má pan Klejs. Děkuji. Mě vždy velmi zajímala otázka Jižní Afriky, protože naše jazyky jsou si velmi blízké, afrikánština a holandština. Proto v mé zemi existuje velký zájem, pokud jde o Jižní Afriku, ale také jsme velmi znepokojeni, především pokud jde o jistou formu zločinnosti Především mám na mysli vraždy a zabíjení eh, bílých eh, občanů. Jednalo se o tři tisíce eh, bílých farmářů, kteří často byli napadeni na svých farmách a zavražděni brutálně. Takže je to problém. A vypadá to, že je zde konkrétní tendence pozbuzována některými Eh, lídry, kteří říkají kill the boor, kill the farmer. A mladí se často zapojí do takovýchto hnutí. Mě by zajímalo, co chcete udělat v budoucnosti, aby se zabránilo této situaci. Děkuji. Nyní má slovo pan Landsbergis. Mr. President, Pane prezidente, byli bychom rádi, kdybyste nám něco řekl o úsilí Jižní Afriky v oblasti podpory míru a mírového procesu v tak eh, pohnutém kontinentu, jako je Afrika, dokonce i na severu. Děkuji. Děkuji. A pan Pancery, poslední vystoupení. Velmi rychle, protože já si myslím, že je to země, která se rozvíjí, roste a tento rozvoj a růst může vyřešit celou řadu problémů. Nicméně zde jeden problém, který je velmi závažný v Jižní Africe. Týká se to bezpečnosti a zločinnosti. A podle mne toto bude jeden z faktorů, který bude brzdit větší rozvoj a ještě větší růst tak důležité země, jako je Jižní Afrika. A já bych se rád pana Zumy zeptal, jaké plány už byly přijaty a jaké plány budou přijaty v budoucnosti, aby se řešila tak ožehavá otázka. Omlouvám se, zmílil jsem se. Ještě je tady pan Chrysler. Pane prezidente, já vás vítám zde v parlamente. Jižní Afrika měla úžasné mistrovství fotbalu a my jsme tady měli také tuto zkušenost, takže vám k tomu blahopřeji, protože jsme získali jiný obraz Jižní Afriky, který je jiný, než co máme v médiích. Mohl byste vyčíslit, jaký tam byl ekonomický užitek pro eh, jo, Africkou republiku? protože mm, na první pohled máme dojem, že hlavně vydělávala FIFA a nadnárodní monopoly. Eh, posloužilo to také ekonomice? Presidente Zuma, lei... Pane prezidente, a nyní je na vás, abyste odpověděl. Thank you, thank you. I can see... Děkuji, pane předsedo. Všimla jsem si, že jsem zde skutečně v parlamentu, tak jak to má být, ale mohu vám říci, že mnohé z těch otázek by vyžadovaly velmi, velmi dlouhé odpovědi pokud bych měl zareagovat opravdu na všechno, některé by vyžadovaly velmi dlouhé odpovědi, aby to bylo úplně jasné. Asi bych měl začít možná Zimbabwe, protože na toto téma zaznělo hned několik otázek a potom se mohu dostat i k dalším tématům, protože vidím, že tady pečlivě vyměřujete čas eh, kladívkem, jste velmi přísný. Pokud jde o Zimbabwe, dovolte, abych řekl následující. Jak víte, ano, Jižní Afrika byla součástí celého procesu od počátku problému v Zimbabwe. Určitě si vzpomínáte, že jakmile ten problém vypukl, Vláda Jižní Afriky se zapojila do procesu, udělali jsme celou řadu věcí, ale možná to nebylo tak viditelné. My jsme chtěli zabránit tomu, aby se problém prohluboval. Dokonce byly společné ministerské výbory se Zimbabvany abychom předešli problémům. Za prvé, protože jsme si uvědomili, že problémy v Zimbabwe budou mít velmi přímý dopad i na nás. Takže pro nás to nebyla jenom otázka toho, že bychom tady měli komentovat, co Zimbabwe dělá. Bylo to pro nás opravdu velmi důležité, takže není správné říkat, že Jižní Afrika nějak váhala, nechtěla vést ten proces. My jsme se snažili vést ten proces mnohem dříve, než se do toho zapojili ostatní, ale bylo to velmi obtížné, protože ty dvě strany byly opravdu velmi odhodlány stát si na svém a zapojení zejména eh, bývalého prezidenta Beckyho mm, bylo takové, že mnozí si tenkrát ani nevšimli, že jeho vedení právě vedlo k zpřísnění některých klauzulí v ústavě. Eh, to se týkalo počítání hlasů. A proto to počítání bylo velmi přesné nakonec. A to byl výsledek práce prezidenta Beckyho v Zimbabve. Podařilo se mu přesvědčit všechny strany o tom, že počítání musí začít od těch volebních místností, kde eh, tedy byly všechny podpisy a tak dále. A ten proces byl tím pádem jasnější. A to, to jsou takové příspěvky, kterých si často veřejnost nevšímá. A také Sadek se snažil ten proces, tomu procesu pomoci a to se také od té doby podařilo. Dohoda, kterou máme dnes, byla právě zprostředkována i Jižní Afrikou. My jsme ale nesouhlasili s tím, že lidé čekali, že Jižní Afrika Eh, najednou se vrhne na Zimbabve bude kritizovat Zimbabve a my jsme se rozhodli takto nepostupovat, abychom naopak byli účinní, abychom opravdu něco zprostředkovali. My věříme, že naše účast, naše intervence v Zimbabve přinesla své výsledky. A proto i dnes můžeme říci, že jsme prezentovali tu zprávu na summitu SADEKu, což bylo před osmi týdny. Prezentovali jsme jako Jižní Afrika zprávu, která konstatuje veliký pokrok dosažený v Zimbabve. Je tam cestovní mapa, je tam, cest, je tam přesný časový rámec toho, co je ještě třeba udělat. A právě v této fázi měl Sadek pocit, že Zejména někteří tedy mají velice vyhraněné pocity ohledně sankcí, že bychom i měli apelovat na mezinárodní společenství, aby byly sankce staženy, aby ten proces dostal ještě nějakou šanci. My si myslíme, že témata, která se stala právě těmi tématy, které opravňovaly sankce, už nejsou taková, jaká byly na začátku. Všechna, vlastně to byly tři témata, která takhle zůstaly. Platí to pro všechny tři. Ale věříme, že pokud se budeme držet sankcí, vím, říkáte, že jsou to omezené sankce na jednotlivce, ale tam se jim prostě říká sankce. Ten argument, který prezentuje ZANU PF, je ten, že jakmile bude podpořena vláda jednoty, ale nebude vlastně podpořeno fungování té vlády plně, tak to bude problém, protože někteří členové mohou volně se pohybovat, mohou vykonávat svou práci, ale jiní ne, protože na jiné dopadají právě sankce. Nemohou volně cestovat, takže nemohou odvádět práci vlády národní jednoty. To je ten argument, který se často prezentuje. Dobře, vypadá to jako omezené věci, ale má to velmi přímý dopad na vládu, protože to vlastně omezuje ministry, kteří by jinak mohli dělat svoji práci. A to je tedy ještě otázka, kterou bychom měli řešit. A my si myslíme, že pokud sankce nebudou odstraněny, budeme nahrávat těm, kteří by právě dali přednost tomu, aby napětí v Zimbabve zůstalo ještě dlouho, tak jak to bylo před eh, volbami. Budete zvyšovat napětí a tím pádem eh, jak to bylo před volbami, zvyšujete riziko, že eh, volby neproběhnou tak, jak mají. Vy vlastně nedáte lidem na výběr, jak řešit problém sankce v kontextu práce Sadeku vůbec nejsou konstruktivní. Když by byly odstraněny, bylo by to pro Sadek velmi užitečné. Sadek nic nepodnikl. Kdyby něco podnikl, bylo by to vlastně jako spojenectví těch, kteří jsou proti Zimbabve a podkopalo by to účinnost práce Sadeku. Já je znám, zástupce Sadeku, je třeba si uvědomit, že to je problém pro nás, pro všechny. Není to teoretický problém. Je v Africe že eh, žijí tři miliony eh, Zimbabvanů. Známe Zanupiho, víme také, o co jde opozici, takže ne, nehovoříme takto jenom proto, abychom někomu Eh, nahrávali. My opravdu pragmaticky hovoříme o tom, jak vyřešit problém Zimbabwe a proto Sadek apeloval na mezinárodní společenství proto, aby byly sankce staženy nebo alespoň pozastaveny, aby chom dali nějakou šanci celému procesu a celému úsilí. Jsem si jist, že v jakékoliv interakci nebo vyjednáváních vždycky musí spolupracovat obě strany. A někdo musí, nebo všichni musí trochu ustoupit. Já myslím, že tady mezinárodní společenství by mohlo trochu ustoupit a to by velmi pomohlo Sadeku. Sankce omezují nebo vlastně svazují ruce Sadeku, aby udělal více v otázce Zimbabwe. Proto si myslíme, že pokrok, který děláme, by mohl být negativně ohrožen těmito překážkami. My právě přesvědčujeme Zimbabany o tom, že i některé otázky, které jsou pro ně zásadní, nakonec nejsou tak důležité. Nemůžete srovnávat guvernéra s, nemůžete vlastně ho obětovat za celou zemi kvůli nějakým opatřením, které jsou nam, omezené, pardon, namířené proti němu. A zase v případě voleb my musíme mít možnost pomoci Zimbabanům, aby si, si pomohli sami, aby vyřešili svůj problém. A my to neděláme jenom tak z legrace jako Jižní Afrika. My to děláme, protože my trpíme situací v Zimbabwe více než jakákoliv jiná země v regionu. A jsme to my, kteří se snaží zprostředkovat vyjednávání. Já vím, že jsem se teď k tomu vyjádřoval dost dlouho, ale je to proto, že to je téma, o kterém se velice mluví a chci znovu říct, že pro nás to není jenom teoretická otázka, ale je to otázka, kdy si myslíme, že my bychom mohli pomoci Zimbabvanům eh, vyřešit jejich problém. Teď bych se ještě rád dostal k problému tribunálu pro odvolání, pro mediální případy, co tady bylo zmíněno. Ano, bylo to diskutováno v roce 2007 na kongresu ANC a byla přijata rezoluce. A ta rezoluce říká, podívejme se na možnost zřízení takovéto instituce. I když se to někdy prezentuje jako už nějaký hotový zákon nebo návrh zákona, tak to vůbec není. My jsme řekli, podívejme se pouze na tu možnost. A bylo to okamžitě atakováno a znělo to tak, jako kdybychom už tady přijali nějaký zákon. Někdy zprávy médií mají dopad na práva občanů Jižní Afriky nějakým způsobem. Jdou na trámec toho, čemu bychom mohli říkat respekt k důstojnosti a soukromí občanů země. A to jsou věci, které má zaručovat ústava. ANC je vládnoucí strana a má tudíž svůj díl odpovědnosti za to, že budou zachována práva občanů tak, jak praví ústava. A já neříkám, že bychom měli odstranit samoregulační orgány. Média samotná uznala, že často to není adekvátní. A já jsem jenom říkal, podívejme se na tu možnost. Když si vezmete třeba záležitost ombudsmana, pokud máte nějaký problém, jste rozhorčení, ve většině případů ombudsman řekne, danému médiu, musíte se omluvit. Ale pokud já mám pocit, že ta omluva nestačí, protože jsem utrpěl nějakou újmu, tak co já můžu udělat? Nic, ale zároveň jsem občanem té země, mám určitá práva, takže já jsem si řekl, že to, tam musí být nějaké pokračování, nějaká možnost se odvolat. Nehovoříme o struktuře, která začne něco vyšetřovat. Je to vlastně druhý stupeň. Uh, Druhá instance, když já, já jako občan nejsem spokojen s nějakým rozhodnutím. My to zatím projednáváme. My jako vládnoucí strana jsme bojovali za práva a svobody sdělovacích prostředků. A říkali jsme a říkáme, budeme jejich práva také chránit až do konce, ale zároveň se nesmí zneužívat těchto svobod. To je jediná instituce, která mimochodem teď není regulována. Je tam samoregulace. Všechny ostatní věci jsou regulovány, včetně členů parlamentu a tak dále. Tak proč oni by měli mít tento biankošek a ostatní ne? A ještě k tomu podle nás to nevyužívají vždycky správně. To je náš argument a takto se zapojujeme do celé diskuze. Takže to opravdu není tak, že bychom řekli, tak teď už nás tady unavila svoboda slova a chceme ji omezit. Naopak, my ji chceme podporovat, je velice důležitá pro celou společnost, takže takto je třeba to chápat. Pokud jde o státní tajemství, zase si myslím, že celá věc byla hrozně nafouknutá. To je přece v každé zemi, existuje institut státního tajemství, to je naprosto normální. A v té debatě šlo o to, kde je ta hranice, jak daleko chcete nebo máte zajít. A my už k tomu také máme existující zákon, který chrání informace, protože i stát má svá tajemství. O to jde. A toto bylo nafouknuto různými komentátory, ale my k tomu opravdu přistupujeme takto. Na rozdíl od otázky tribunálu. To se, to se vlastně ještě proskoumává, tato možnost. Ta druhá věc s tajemstvím, to, to jsme vlastně pokročili dále. Potom další otázka se týká světového poháru a té celé infrastruktury. My máme veliké plány pro infrastrukturu na národní úrovni, vlastně pro všechny regiony a řekli jsme si, že ty určité dovednosti a schopnosti, které byly rozvinuty před světovým pohárem, by se měly dále využívat. A my jsme už na to také vyčlenili rozpočet. Takže nebojte se, eh, ti lidé a ta infrastruktura se nevytratí, bude jaksi absorbována projekty, které jsme se rozhodli spustit. Já se teď dívám na seznam dalších otázek, zatím pan předseda nepoužil kladívko. Kolik mám ještě času? Ne, nebojte se, já bych na vás kladívko nepoužil, říká pan předseda. K otázce toho, jakou úlohu si myslí, že Jižní Afrika může hrát v kontextu kontinentu díky velikosti a rozvoji Jižní Afriky máme pocit, že můžeme hrát velmi významnou úlohu a snažíme se ji hrát. Snažíme se být aktivní v každé problémové zóně v Africe, abychom znovu nastolili mír a stabilitu. Snažíme se tam být přítomní za účelem udržení míru, zprostředkováváme, usnadňujeme různá vyjednávání. My jako země také do toho investujeme spoustu zdrojů a takto se na sebe díváme. Vnímáme, vnímáme se jako brána do Afriky v mnoha záležitostech, takže si uvědomujeme naši úlohu. Nikdy jsme nechtěli hrát nějakou druhotnou úlohu, protože si myslíme, že máme kapacitu, máme politické porozumění pro dané problémy, takže opravdu jednáme. Pokud o HIV AIDS, ano, je pravda, že k tomu do, v této věci docházelo k velkým problémům, ale e, ty politiky byly správné. Problém nebyl s politikou. Ten program byl nastavený správně, ale problémem bylo to, že se z HIV AIDS stalo politikum. A to je právě ten problém. A nakonec to vyznělo tak, že naše programy jsou na nic, debatu dominovaly určité názory, které nebyly správné. My jsme se snažili to skorigovat, udělali jsme veliký pro, pokrok, máme rozsáhlý program boje proti HIV AIDS a jsme s ním velmi spokojeni. Dochází k testování veřejnosti, to pokračuje, zdůrazňujeme to, že občané by se měli nechat otestovat a je jedno, jaký je nakonec ten výsledek. To je potom důvěrná informace pro jednotlivce. Ale chceme motivovat všechny k tomu, aby se nechali testovat. A tento program stále běží, stejně jako další programy v této souvislosti. Dále tady zazněla otázka ohledně eh, té eh, dámy, která je ve vězení v Etiopii. Já nemám k tomu všechny informace. Eh, tady se říká, že eh, je jako nový Mandela. Já tady dobře znám, co dělal Nelson Mandela, ale tady s, touto, s tímto případem té etiopské ženy nejsem obeznámen, ale pokud tam došlo k nějakému nes, nějaké nespravedlivosti, tak samozřejmě si na to můžeme udělat názor, ale my nevíme, jestli došlo k porušení zákonu dané země nemáme tyto informace, takže je bohužel obtížné se nějak definitivně vyjádřit k něčemu o něčem, o čem nejsme dobře e, obeznámeni. Já samozřejmě, kdyby to byl něco jako Mandela, tak e, je ten názor okamžitě jednoznačný. Pokud jde o olympijské hry. Ano, my si myslíme, že na to máme kapacitu. Zažádali jsme si, nebo tedy přihlásili jsme se poprvé už v polovině 90. let, kdy jsme nevyhráli, ale stále nám na tom velmi záleží a doufáme, že nás světové společenství podpoří. Prosím, připomeňte mi, jestli jsem něco nepřeskočil. Já se snažím si tady projít všechny vaše otázky. Pokud jde o hospodářský přínos uh, infrastruktury světového poháru, tak eh, ten přínos je obrovský. Celá ta infrastruktura, kterou jsme připravili, eh, byla velmi významná. Zlepšili jsme silnice, letiště, Postavili jsme nové stadiony, opravili jsme stadiony a to, co jsme do toho investovali, znamenalo i nárůst HDP. Takže po šampionátu už eh, ten vývoj v naší zemi, hospodářský vývoj nebude stejný, ale zároveň jsme více exponovaní Eh, někteří si nikdy nemysleli, že Jižní Afrika má kapacity, jaké má, takže jsme konečně měli příležitost to ukázat. Máme schopnost a kapacitu něco zorganizovat, eh, dodržet časové lhůty, dokonce jsme ještě něco měli napřed hotovo a zástupci FIFA byli velmi spokojení s celou infrastrukturou, ale také vůbec schopnost, pořadatelská schopnost byla fenomenální podařilo se nám to celé zorganizovat tak, že nedocházelo k žádným problémům. Ale kromě toho, rok 2010 znamenal ducha jednoty. Vlastně se vrátil duch 90. let, duch Nelsona Mandely, kdy už nikdo nepochyboval. Všichni se hlásili k vlajce Jižní Afriky, všichni byli hrdí na to, že jsou jeho Afričané. Takže pro nás to byl obrovský úspěch. Hospodářsky, politicky a také to představovalo určité národní smíření. Já mám teď eh, už čas jenom na to, abych si tady ještě naposledy prošel seznam všech otázek, jestli jsem něco nevynechal. A násilí na farmářích. Ano, to je bohužel součást zločinnosti v Jižní Africe, jak víte. Trestná činnost existuje, v naší zemi my proti ní bojujeme i na farmách Máme proto velmi specifický plán, který byl už projednáván mezi zástupci policie a farmáři. Je to konkrétní plán, s nímž jsou spokojeni i sami e, statkáři a to bylo něco, co jsme museli udělat navíc. Ale samozřejmě bojeme i obecně proti zločinnosti, kriminalita se trochu snížila. Nedávno se objevila zpráva příslušného ministerstva, z níž vyplývá, že se nám poměrně dobře daří eh, kriminalitu omezovat. Eh, Míro tvorné síly v Africe, k tomu už jsem se vyjádřil. Je tady ještě nějaká otázka, na kterou jsem neodpověděl? Pokud ano, tak mě to prosím připomeňte. Myslím, že to je tak v pořádku. Děkuji vám. Kolegy, Vážení kolegové, vrátíme se k bodu jedna přijetí pořadu jednání. E, kvůli stávce řízení letového provozu musíme odeslat, e, odložit výměnu názoru s Pavlem Klinkerem a Borisem Tarašukem, který je předsedou Komise pro integraci do Evropské unie ukrajinského parlamentu. Toto vše máme odloženo na odpoledne od 17 hodin. Rozšířené bydlo je tedy přesunuto na 11 hodin a 15 minut. Jak bylo původně plánováno na odpoledne. Rozšířené předsednictvo tedy bude probíhat eh, už dopoledne. Schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech 2., 6. a 7. září. Pokud nemáte námitky, tak je prohlašuji za schválené. Nikdo nemá v námitku, takže to schvalujeme. Následující bod. Eh, projednávání uzavření dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem. Návrh doporučení. návrh usnesení ohledně uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a členskými stány, státy a Turkmenistánem. Spravodajkou je Norika Nikolaj. Rád bych připomněl kolegům, že dnešní debata se zakládá na dvou různých dokumentech. Návrh doporučení, který uvádí stanovisko Evropského parlamentu k uzavření této dohody a za druhé návrh usnesení, které, doporuč, které provází toto doporučení, jehož cílem je objasnit eh, důvody, které doprovázejí toto doporučení předložené zpravodajkou. To znamená, že parlament eh, by měl odsouhlasit uzavření dohody o partnerství mezi evropskými společenstvími a Turkmenistánem. Nyní má tedy slovo paní zpravodajka Nikolaj. Tam se eh, Pane předsedo, budu hovořit ve své mateřštině, tak, aby to, co budu vyjadřovat, bylo co nejjasnější. Co se týče textu rezoluce, tady jsem si přála, aby odrážela vyváženost mezi tím, co potřebuje Turkmenistán, to znamená demokratickou podporu, a tím, eh, co potřebuje Evropská unie. To znamená podporovat ve svém sousedství demokratickou a ekonomickou stabilitu. To je nezbytné pro obě strany. V poslední době vývoj v Turkmenistánu souvisel také s vývojem využívání zdrojů. Turkmenistan se pokusil eh, vyvinout eh, minimální standardy, které by umožnily eh, slušné podmínky. Poté, co jsem navštívila Turkmenistán a mohla jsem diskutovat nejenom s oficiálními představiteli, ale měla jsem také příležitost diskutovat s občany, a také s představiteli diplomatického sboru. Chtěla bych říci, že eh, dialog a spolupráce by měly být eh, upřednostňovány z hlediska Evropské unie a domnívám se, že Střední Asie by měla figurovat na naší agendě spolupráce nejenom z hlediska našich ekonomických zájmů a ekonomického dialogu, ale také z hlediska podpory a našeho zájmu na demokratické stabilitě eh, v tomto regionu z hlediska eh, sousedství tohoto regionu s Evropskou unii. Myslím si, že Evropský parlament stejně jako Evropská rada mají zájem na uzavření této dohody neboť eh, nemůžeme fungovat jako aktivní partneři, pokud se nemůžeme opírat o právní základnu. Dialog mezi Evropskou unii a Turkmenistánem eh, potřebuje nabít právní síly a potřebuje se vybavit právní základnou, která by mohla podpořit tento účinný dialog. Myslím si, že bychom měli odstranit celou řadu předsudků eh, v těchto otázkách. Jedná se o předsudky, které se týkají některých informací nebo způsobu, jakým nám jsou informace předávány. Jsem přesvědčena, že Turkmenistán už není tím, co představuje například eh, Severní Korea z hlediska jejího postavení na mezinárodní scéně. Samozřejmě nemůžeme eh, Turkmenistán porovnávat eh, s vysokými mezinárodními standardy z hlediska demokracie, ale nastal zde pokrok po změně politického režimu a tento pokrok musí být vzat v úvahu. Důležité je vědět, že mm, dochází k demokratizaci této země a aktéři této demokratizace pocházejí nebo mají také styčné body se eh, strukturami OSN. Víte, že existuje celá řada programů, existuje také program Europa House a já se domnívám, že bychom se měli aktivovat a měli bychom přenášet eh, demokratické standardy do této země a podporovat eh, šíření myšlenky lidských práv eh, v Turkmenistanu a v okolí. Vítám také účast nevládních organizací. Tato účast těchto nevládních organizací umožňuje uplatňovat standardy, které podporují dialog mezi těmito dvěma prostory, to znamená mezi Evropskou unii a Turkmenistánem. Je v zájmu EU spolupracovat se všemi těmi důležitými sousedními zeměmi a Turkmenistán je důležitým sousedem ve střední Asii. Samozřejmě, že existují také ještě další politické zájmy v regionu, eh, které má Rusko, eh, Čína. Tam je velký tradiční ekonomický potenciál, který eh, vychází ze vztahů, které byly nedávno navázány vůči Číně a Rusku. Turkmenistán je otevřen globální spolupráci Prezident Turkmenistanu včera v OSN prohlásil, že jeho země je ochotna spolupracovat se světovými partnery. Každý eh, projekt spolupráce má pozitivní dopad a proto vás eh, žádám, abyste podpořili tuto dohodu, která nám poskytne možnost sehrávat roli ve střední Asii a podle mého názoru tento region a Turkmenistán musí patřit k prioritám zahraniční politiky Evropské unie. A v souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost zapadá to také do cílů vytvoření ESVČ a doufám, že zastoupení Evropské unie v tomto regionu bude významné. Děkuji vám předem a očekávám vaše otázky. kolega Nikolaj. Děkuji, kolegyně Nikolaj. A nyní zde máme vystoupení stínových zpravodajů. Jako první pan Petr Lenz, z e EPP, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem e, velmi potěšen prací, kterou odvedla zpravodajka. Myslím si, že projevila velmi zodpovědný přístup. Znám a chápu vaše dilema a také váš konečný návrh. Buď se zvolí podobný právní základ pro spolupráci, jako máme v oblasti Střední Asie, anebo nemůžeme udělat vůbec nic. Už eh, po určitou dobu zde máme toto dilema. Čemu bychom měli dát přednost? Jakým kritériím? Jakým zájmům? Toto vše musí být eh, ve zprávě zohledněno a je pravda, že se klade důraz na naše principy, naše standardy, na naše hodnoty hájené Evropskou unii, které jsou součástí dohod tohoto typu. Samozřejmě jsou zde problémy, které se týkají třeba eh, svobody vyjadřování, svobody združování, svobody náboženského vyznání, demokracie obecně a tak dále. Je to také problém, který se týká rozvoje občanské společnosti na místě není ani zastoupení Evropské unie. Dokonce ani Červený kříž nemůže v Turkmenistánu pracovat. Dokonce i lékaři bez hranic této země odešli. Vězení jsou přeplněná, je těžké vycestovat do zahraničí, je těžké pracovat jako nevládní organizace nebo Združení občanské společnosti. Takže dilema je, čekáme že tato dohoda povede k pozitivnímu rozvoji a uvidíme, jak se to rozvine, anebo, jak říká Rada a komise, okamžitě podepíšeme tuto dohodu, nebudeme čekat. Podle mne, pokud se rozhodneme podepsat tuto dohodu, tak budeme mít alespoň nějaký rámec, nějaký základ, alespoň tedy právní rámec, z jehož pomocí se nám podaří efektivněji prosadit své zájmy. Pokud budeme pokračovat v situaci, v jaké jsme v současné době, tak se to bude ještě prodlužovat. Já osobně se domnívám už dlouhou dobu, že se všemi zeměmi Střední Asie bychom měli mít zvláštní strategii, protože Tyto země jsou eh, ve spektru strategických zájmů Evropské unie. Tak, abychom mohli vylepšit jejich situaci zemi od země. A v tomto smyslu podporuji základní filozofii, která je obsažena v návrhu zpravodajky. Takže uzavřeme tuto dohodu. Děkuji kolegovi Petrlovi a slovo má pan Belder EFD. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, we kunnen hier spreken van een Turkmenistan dossier. Děkuji, pane předsedo. Tady hovoříme o otázce Turkmenistánu už roky. Už velmi dlouho. Není to jednoduché. Není jednoduché mít dispozici dobré informace. Já jsem si s velkým zájmem přečetl tuto zprávu, za kterou bych vám rád poděkoval. Určitým způsobem ještě váhám, pokud je to zda skutečně dojde ke zlepšení společenského klimatu, myslím si, že by bylo dobré dospět k této dohodě. Na druhé straně, když se podíváme na otázku náboženské svobody, svobody vyznání, tak vidíme, že organizace působící v této zemi bohužel naráží neustále na problémy. Takže zde je opravdu velmi obtížné fungovat. Nepozorovali jsme žádné zlepšení, pokud jde o svobodu náboženského vyznání. A to neplatí jen pro křesťany, ale pro všechna náboženská vyznání. Já bych tedy kritizoval odstavec číslo 13. Je to trochu problematické, protože zde vidíme, že zde neustále roste tlak a nedochází k žádnému zlepšení. A tato situace v zemi, s níž chce Evropská unie mít eh, nějaké vztahy, možná není přijatelná. Dokonce zde není ani právo na to eh, pokřtít eh, dítě nebo být pokřtěn. Nebylo by lepší v této situaci přesto tu dohodu uzavřít, abychom mohli mít nějaký právní rámec a v tomto rámci potom působit a usilovat o zlepšení této situace. Ale musíme zvážit dobře pro i proti. Já velmi dobře chápu situaci kolegu, ale v tomto svém příspěvku jsem chtěl jen zdůraznit, že především pokud jde o svobodu náboženského vyznání, tak jsem velmi, velmi zklamán. A pokud můžu hovořit o kontinuitě, tak abych hovořil o negativní kontinuitě, takže žádné zlepšení. Slovo má kolegyně Hautala, která je místo předsedkyní výboru pro lidská práva. Prosím. Also... Děkuji, pane předsedu. Já jsem také stínovou zpravodajkou za zelené. Myslím si, že toto je jedinečná příležitost eh, pro to, abychom eh, vyjasnili, jakým způsobem Evropský parlament použije své pravomoci v oblasti mezinárodních dohod. A proto já bych, eh, doufám tedy, že se souhlasem zpravodajky a tohoto výboru věnovala velkou pozornost eh, tomu, jak se díváme na to, jak by měl být učiněn následující krok v oblasti této nové dohody o partnerství a spolupráci. Tato skutečně vytvoří pole pro podporu právního státu, lidských práv a demokratizaci v této zemi. Zatím žádný ze zpravodajů ani stínových zpravodajů nepopřel, že v této zemi jsou velmi závažné problémy. Takže já navrhuji, pokud souhlasíte, tak že bych navrhla svým kolegům v podvýboru, že uspořádáme slyšení ad hoc s komisí a s některými klíčovými mezinárodními organizacemi nejpozději 14. října na našem zasedání, kde by se mohli zúčastnit samozřejmě všichni zainteresovaní členové našeho výboru se souhlasem zpravodajky a podívali bychom se na to, jak by takovéto politické angažmá mohlo zlepšit situaci. Takže můj konkrétní názor je ten, že pokud si to můžeme dovolit, mohli bychom posunout lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, abychom měli ještě příležitost podívat se na situaci v oblasti lidských práv a demokracie a právního státu, což prakticky znamená, že by to muselo být kolem 16. října. Takže teď dovolte jen, abych se zmínila o tom, že zde je určitá nejasnost, pokud jde o právní základ eh, v oblasti lidských práv v Turkmenistánu. Vypadá to, že si neuvědomujeme, že nová interim dohoda byla právě vstoupila v platnost právě 1.8.2010 a opravte mě, pokud se mýlím, ale my máme pocit, že to neobsahuje možnost pracovat na poli lidských práv. Takže nemáme pouze tu starou dohodu ze sovětských dob z roku 89, máme i tuto novou dohodu. Nicméně jsem skeptická k dohodě, nebo k tomu, že bychom potřebovali tuto dohodu o partnerství a spolupráci ještě dříve, než v Aškabádu bude moci Evropská unie založit svou delegaci. Byla zde řešení, kde by tedy byla tato a delegaci ještě před dohodou o partnerství a spolupráci. Myslím se, že je důležité vzít v úvahu to, že Evropský parlament ve svém usnesení z dubna 2009 stanovil pět nebo šest velmi důležitých srovnávacích parametrů, abychom mohli tedy přistupovat k této interim dohodě, která zrovna tedy vstoupila v platnost. A já je připomenu. Za prvé, a je to něco, o čem hovořil také, myslím, pan Peterle, Parlament žádal, aby se vstupem v platnost této interim dohody takže teď se nejedná o ten další krok, o kterém diskutujeme, ale Turkmenistán by měl nejdříve umožnit eh, Červenému kříži, aby volně pracoval v Turkmenistánu, dále musí propustit všechny politické vězně, dále eh, musí zrušit eh, překážky pro cestování do zahraničí a také umožnit přístup eh, nevládních organizací a sledování eh, tohoto pokroku nezávislým organizacím. Takže kolegové, bereme to opravdu vážně. Myslíme si, že když uděláme ještě jeden další krok, eh, že to pomůže vyřešit ty problémy, které v Turkmenistánu ještě přetrvávají. Je pravda, že byly učiněny některé pozitivní kroky, například Turkmenistán ratifikoval nejdůležitější úmluvu Spojených národů, ale nejsme přesvědčeni o tom, že opravdu tuto úmluvu implementují. A ráda bych se také zmínila o tom, že Evropská komise, pokud vím, uskutečnila asi před měsícem pracovní návštěvu do Turkmenistánu a Evropský parlament normálně očekává, že komise se potom obrátí na relevantní výbor a informuje ho o svých zjištěních. Vzhledem k tomu, že komise je tady a je připravena na to že odpoví na naše otázky, tak bych se ráda komise zeptala, zda by nám mohla poskytnout eh, globální analýzu pokroku, který Turkmenistán učinil v oblasti těchto srovnávacích parametrů, které Evropský parlament eh, stanovil v roce 2009 a jakým způsobem je to začleněno do dohody o partnerství a spolupráci. A může komise potvrdit, že je zde právní základ pro práci v oblasti lidských práv s tou novou dohodou interim, s tou prozatímní dohodou. Takže pane předsedo, děkuji vám za vaši trpělivost, ale myslím si, že je to také mou povinností jménem podvýboru pro lidská práva vznést tyto otázky ještě než poskytneme naši odpověď v oblasti uzavření této dohody o partnerství. Děkuji vám za toto velmi rozumné vystoupení. A tím také končí vystoupení stínových zpravodajů. Ještě poslední dostane slovo kolega Lezing, kolegyně Lezing. Já ich kann mich den einlassen. Ano, eh, co se týče předřečníka, můžu se k tomu připojit. Eh, zvláště bych chtěla mm, eh, podpořit to, co zaznělo v poslední pasáži. Nechápu, proč paní Nikolaj se domnívá, že nyní Eh, nastal čas, abychom uzavřeli tuto dohodu. I já jsem se pečlivě pokusila mm, analyzovat situaci v Turkmenistánu. Je to obtížné, ale mám tady spoustu stránek nevládních organizací, které vzbuzují velké pochybnosti ohledně situace lidských práv. Pokud bychom uzavřeli tuto dohodu teď, pak podle mého názoru tady vzniká nebezpečí, že lidská práva a ekonomické a geostrategi- budou podřízeny ekonomickým a geostrategickým zájmům a tak to nesmí být. Takže v současnosti, nechtěla bych dlouho hovořit, většina věcí už byla řečena, GUE NGL odmítá uzavření dohody a ještě bych chtěla eh, zdůraznit, že podporuje stanovisko paní Hotela. Grazie a Děkuji. A teď ještě kolegyně Gomez jako poslední řečnice a potom dostane slovo paní Axelnáze z komise. Mr. Chairman, I also... Pane předsedo, já můžu plně podpořit to, co říkala paní Hautala, předsedkyně podvýboru pro lidská práva. Nejen na základě informací, které jsem dostala z různých zdrojů, ale také na základě toho, co vůbec vyplývá z popisu situace lidských práv. Samotná zpráva sama ukazuje, že my nemůžeme přijmout tento precedent, protože to by byl velmi závažný precedent obětování lidských práv ve prospěch hospodářských zájmů. Hospodářské zájmy se můžou klidně rozvíjet i bez dohody o partnerství a spolupráci. Nic nebrání evropské delegaci v Aškabádu to může být klidně i bez dohody. Tato dohoda by v podstatě politicky zaštítila režim, který se stále chová nehorázně v otázce lidských práv, politických vězňů, neumožňuje politickým stranám se, se skupovat, neumožňuje svobodu slova, náboženskou svobodu, neumožňuje občanům vycestovat ze země omezuje organizace občanské, je tam korupce a tak dále a tak dále. Já myslím, že tento parlament nemůže nikdy schválit dohodu v této fázi. Já jsem ochotná se pustit do další debaty, do slyšení, tak jak navrhla paní Hautala. Já myslím, že ale nic nebrání komisi a členským státům v rozvíjení svých vztahů s Turkmenistánem se zohledněním ovšem toho, že země, která takto porušuje lidská práva, asi nebude úplně spolehlivým partnerem pro jakékoliv vztahy. A jak už tady zaznělo, mě by také zajímalo, co by komise mohla říci po návštěvě v září podle Lisabonské smlouvy a článku 218.2. My máme právo na tyto informace od komise jako parlament, takže jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem nástroj pro lidská práva a demokracii byl využíván, jestli vůbec byl využit pro podporu lidí, kteří bojují za lidská práva bez kontroly úřadů. A jaké aktivity za podporu lidských práv podnikla komise v Turkmenistánu, případně skrze jiné nástroje. A je to opravdu velmi závažná záležitost. Vůbec nejde jen o Turkmenistán. Jde o signál, který by tento parlament vyslal komisi a radě ohledně dalších dohod, které se připravují. A také by měly obrovské dopady z hlediska respektování zákonů zákona a právního státu v těchto zemích. A musím říci, omlouvám se, že to tak musím říci, prostě si nedokážu představit, že by náš parlament přijal zprávu, která říká například v odstavci 7, že letu, litujeme nedostatku koherence v evropských politikách v oblasti lidských práv v minulosti. Já myslím, že tady my jsme nebyli nekoherentní. Naopak, já myslím, že tento parlament byl nejkoherentnější institucí ze všech evropských institucí. Vždy jsme podporovali lidská práva, takže to třeba je věta, kterou v té zprávě bych opravdu nemohla nikdy schválit. Děkuji. Grazie. Se Děkuji. Teď na chvíli se vzdám své roli předsedy, opravdu jenom na chvíli abych eh, vyslovil plný souhlas s vystoupením eh, kolegyně Gomeš a kolegyně Hautaly. A teď už se zase vracím do své role předsedy a dám slovo paní Axel Najze z Evropské komise. Hello, uh, my name is Axel Nikes. Jmenuji se Axel Nichols, děkuji vám za slovo. Od prvního devátý jsem styčnou osobou v komisi pro Turkmenistán. Já úplně chápu obavy vyjádřené poslanci, kteří vystupovali a říkali, že situace lidských práv v této zemi je velice daleka od jakýchkoliv mezinárodních standardů. My si toto uvědomujeme, nesnažíme se skrývat obtíže a závažnost situace, níž se občané Turkmenistánu nyní ocitli. Já bych ve svém vystoupení chtěla zdůraznit to, že bychom v každém případě měli prosazovat program vyvážených vztahů s Turkmenistánem a to zahrnuje i otázku lidských práv, ale k tomu potřebujeme nějaký rámec. My prostě potřebujeme tuto rámcovou dohodu. Pokud jde o technické náležitosti, pořád se musíme opírat o dohodu, která byla uzavřena ještě tenkrát se Sovětským svazem v roce 89. Ta dočasná dohoda, která, jak správně paní Hautala řekla, by vstoupila v platnost k prvnímu osmí, obsahuje doložku o lidských právech a jde o to, že ale tato doložka není právním základem pro to, aby bychom mohli zahájit konkrétní dialog jako nástroj pro lidská práva v Turkmenistánu. Je to v podstatě to, že tady říkáme, že tato dohoda se opírá o respektování demokracie a lidských práv, ale není to právní základ pro to, abychom mohli prosazovat nějaké cíle. Takže pokud chceme být konstruktivní a postoupit kupředu v otázce lidských práv, opravdu potřebujeme, aby dohoda o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem vstoupila v platnost, protože naše vztahy jsou zatím omezené. Výsledkem je určitá izolace i z naší strany a to už trvá několik let a tím jsme také nezlepšili situaci v Turkmenistánu, to je třeba si uvědomit. V roce 2007 po volbách nového prezidenta Zazněly mnohé velké sliby a všichni víme, že tyto sliby nebyly naplněny ani v nejmenším. Přesto k určitému pokroku nedávno došlo. Já bych tady mohla vyjmenovat, čemu došlo, pokud chcete ale došlo ke konkrétnímu pokroku, například pokud jde o interní restrikce pro cestování v zemi, i když ty restrikce, pokud jde o vycestování ze země, ještě trvají, to chápu, je zde nová instituce pro demokracii a lidská práva v Aškabádu a již jsme s ní navázali rozsáhlé vztahy. Je zde také státní komise, která se má zabývat odvoláním občanů eh, při tom, co dělají orgány činné v trestním eh, stíhání, řízení, pardon, také došlo k reformě v květnu 2010, v tom smyslu, že byl přijat nový trestní zákon, který snižuje maximální uvěznění za závažné trestné činy a také se reformuje vůbec celý systém trestů, je tam vlastně nové, jsou tam nová ustanovení ohledně odnětí svobody, finančních pokut a tak dále. Turkmenské vedení také připustilo systém několika stran a dokonce vznikla už nová strana, strana zemědělská. Také se reviduje eh, rodiny zákon a také dochází k mnoha změnám, které bedlivě sledujeme v oblasti legislativních eh, reform, včetně eh, justice a médií. To je jenom několik příkladů určitých pozitivních reform, i když souhlasím s tím, že to ještě zdaleka nenaplňuje všechna naše očekávání. Nicméně jsou to určité kroky. V našich omezených vztazích s turkmenskými partnery je ale jasné, že je zde vůle k dalšímu otevírání se a spolupráci s Evropskou unii. Samozřejmě eh, na jejich seznamu priorit nejsou na prvním místě lidská práva, ale jasně vyjádřili přání dále se otevírat, takže jsme obdrželi pozitivní signály. Takže buď se k této zemi otočíme zády a nezareagujeme na tento náznak otevírání se a také ztratíme určité příležitosti komunikovat s jedním z klíčových partnerů v regionu. Samozřejmě nechceme zároveň obětovat lidská práva na oltáři hospodářských zájmů, ale nejde jenom o hospodářské zájmy, jde také o to, abychom něco udělali i pro turkmenské občany. A nebo je třeba si také uvědomit, že tato země může přispět ke stabilizaci regionu eh, v souvislosti s válkou v Afghánistánu a mírovými rozhovory v daném regionu. To jsou také věci, které bychom měli zdůra, vzít v potaz. Další věc, a tím se také velmi intenzivně zabýváme, je diversifikace dodávek energie. A pro nás obrovská výzva, to mohu říci otevřeně, je mít zde prostě jasnou a poctivou rovnováhu mezi podporou lidských práv v Turkmenistánu a našimi vlastními energetickými zájmy v regionu. A samozřejmě ta rovnováha mezi těmito dvěma věcmi je velmi mm, náročně dosažitelná a dohoda o partnerství a spolupráci by nám právě v tomto mohla pomoci. Takže jsem se pokusila pouze eh, stručně zareagovat na některé věci, o kterých hovořila paní Houta a paní Gomeš, k té nedávné návštěvě, která byla zmíněna. Eh, v červnu v Aškabádu proběhl dialog o lidských právech a poukazovalo se tam na celou řadu citlivých otázek, včetně e, těch e, kritérií, benchmarks, to, je pro nás velmi důležité, e, přístup pro Mezinárodní výbor Červeného kříže k vězňům, seznam případů, eh, soudních případů eh, zaměstnanců, eh, vězni svědomí, mučení a tak dále. To je seznám velice dlouhý otázek, který se snažíme řešit s Turkmenistánem a teď už vlastně proběhlo třetí kolo jednání. Jak zmínila také paní Gomeš, jakým způsobem využívat všechny tyto nástroje lidských práv a demokracie. Jak bylo řečeno, Turkmenistan ratifikoval většinu mezinárodních dohod o e, lidských právech. Teď je otázka, jak je vymáhat. My máme omezené schopnosti a pro další programovací období 2011 až 13 předpokládáme a plánujeme celou řadu aktivit, včetně podpory pro parlament, zprávu a řízení, právní reformy. A budeme pokračovat v úsilí v oblasti školství, reformy školství. To je také oblast, kde si myslíme, že můžeme přinést určitou přidanou hodnotu. A zaměřujeme se tady na reformu školství a i pro prezidenta je reforma školství prioritou. Děkuji za pozornost, doufám, že jsem nemluvila příliš obšírně, ale jsem připravena odpovídat na vaše otázky. Grazie. Eh, prima di la parola. Děkuji. Ještě než dám slovo na závěr paní zpravodajce Nikolaj, tak pokud všichni souhlasíme, rozhodneme se, že protáhneme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů a sekretariát rozhodne, kdy bude konečné datum. Nikdo nemá námitku? Dobře, takže takto jsme se tedy rozhodli. Prodlužujeme lhůtu na předkládání pozměňovacích návrhů. A nyní má tedy slovo zpravodajka paní Nikolaj. Mulțumesc, domnule președinte, în ceea ce privește... Děkuji, pane předsedo. Co se týče odkladu z hlediska předkládání pozměňovacích návrhů, naprosto s tím souhlasím. Myslím si, že bychom neměli zbavit parlament možnosti prohloubit tuto tematiku a přijmout rozhodnutí při plné znalosti věci. Já jsem hovořila o benchmark a o příslušných kritériích. Máme zde šest kritérií nebo šest bodů. A částečně jsou tato kritéria naplněna v Turkmenistánu. A jak to komise uvedla, existuje zde obrovský rozdíl mezi tím, co se odehrávalo dříve a co se odehrává pod vládou současného prezidenta. My můžeme samozřejmě odsuzovat izolaci této země, můžeme kritizovat nedodržování demokratických norem, ale musíme si vybrat. Buď kritizovat a stáhnout se svým způsobem z této země, anebo se angažovat a pokusit se podporovat proces demokratizace. Já si myslím, že účastnit se znamená prosazovat demokratické normy velmi důkladně, inteligentně, protože to je jediný způsob, jak je eh, možné eh, naplňovat politický a filozofický cíl, který jsme si stanovili. Nebo se rozhodneme jinak, staneme se pouze divákem eh, vývoje této země, ale myslím si, že to neodpovídá našim hodnotám a našim normám. Bene, grazie. Děkuji. A nyní tedy přistoupíme k bodu 7 na pořadu jednání. Protokol k dohodě o partnerství a spolupráci mezi evropskými společenstvími a Moldavskou republikou a projednání návrhu doporučení. Návrh doporučení ohledně podepsání protokolu k dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou. Tento protokol se týká rámcové dohody mezi Evropskou unii a Moldavskou republikou ohledně obecných principů zapojení Moldavské republiky do programu EU. Připomínám ještě, že parlament by se měl vyjádřit eh, k podepsání tohoto protokolu a okamžitě dám slovo zpravodaji, panu Grahamu Watsonovi, aby nám osvětlil návrh doporučení. Krátce, prezidente, eh, tentero di essere breve. Děkuji, pane předsedo, pokusím se být stručný. Um, the child... Pane předsedo, výzvy ležící před Moldavsku jsou jiné než výzvy v Turkmenistáru, tak jak Norika Nikolaj velmi vehementně popsala. Nicméně i ty výzvy v Moldavsku jsou velice zajímavé a zaslužují, zasluhují si naši povin, pozornost. To probíhají tam vlastně, budou probíhat třetí volby ve dvou letech, poté co parlament stále ještě nezvolil nového prezidenta. Současný prezident pan Gimpul rozpustil parlament a stanovil všeobecné volby na 28. listopadu. My jsme byli požádáni o to, abychom zaujali nějaké stanovisko k protokolu, k dohodě o partnerství a spolupráci s Moldavskou republikou. Vztahy byly dobré. Byli bychom rádi, kdyby se ještě zintenzivnili. Měli bychom udělat vše proto, abychom pomohli moldavské vládě ukázat vlastním občanům, že současné přibližování se k Evropské unii může přinést ovoce pro všechny. Ne jen z hlediska finanční podpory, ale také z hlediska usnadnění vízového styku, obchodu a má to také širší dopady by tedy měla budoucí dohoda o přidružení, o kterou nám jde. Tento protokol, pane předsedo, se opírá o všeobecný přístup Evropské unie, abychom umožnili partnerským zemím evropského sousedství účastnit se komunitárních programů a práce eh, agentur společenství. Účast na každém programu vyžaduje sepsání memoranda o porozumění, které musí obě strany podepsat také vyžaduje závazek ze strany partnerské země, že ona sama přispěje finančně k programu. Jasné, že pokud bychom toto měli rozvíjet s Moldavskem, jak doufáme, že tomu tak bude, potřebujeme demokratický rozvoj a určitou mírovou stabilitu, proto abychom mohli protokol vůbec implementovat. Eh, současný politický pad v této zemi je ovšem znepokojující. Tento výbor se rozhodl, že tam v blízké budoucnosti vyšle delegaci ad hoc. Těšíme se na to, že se setkáme přímo na místě s lidmi eh, z různých eh, táborů, z různých stran a podáme potom o tom zprávu Bruselu. Ale Teď je třeba se tady vyjádřit k rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k dohodě o partnerství a spolupráci s Moldavskou republikou. Grazie. Děkuji, kolego Vacne. Byl jste skutečně velmi přesvědčivý. Je zde jednomyslný konsensus ohledně vaší zprávy, takže to můžeme uzavřít. A teď se v 11.15 jde rozšířené předsednictvo. Děkuji. Ritiro quanto detto, relatore Watson. Pan Makovej se chce vyjádřit eh, k Watsonově zprávě. Omlouvám se, neviděl jsem vás. Aha, takže jsem asi tak přesvědčivě nebyl. Dobře, ještě si vyslechneme, co chce říct kolega Makovej. Doufám, že jste byl dostatečně přesvědčivý. Well, I, I, I think I should say something. No, já jsem si říkala, že bych měla něco říct, i když jsem chtěla pouze podpořit to, co říkal Graham. A chci říci, že opravdu bychom měli dále podporovat demokratické síly v následujících volbách, nezávisle na tom, k jaké politické skupině náležejí, protože demokratické síly jsou spojeny proti komunistické straně, a teď opravdu myslím komunisty, nikoli socialisty. Takže se opravdu těšíme na tuto návštěvu v říjnu. Děkuji. Si aggiunge l'onorevole Bell. Takže ještě pan Belder se k tomu připojuje. Eh, velmi stručně. Podporuji to, co říkala kolegyně Makové a podporuji také úsilí kolegy Vocna. Moje země má velmi významné iniciativy, které usilují o zlepšení občanské společnosti v Moldavské republice, se zaměřením na ty nejslabší, na ty nejchudší. Musíme připomenout, že toto je opravdu velmi chudá země. Byla zde velká manifestace pro podporu Moldavské republiky. Evropský parlament se do toho zapojuje. Je to naděje pro moldavské občany a my jako Evropský parlament se musíme postavit za občany a opravdu jednat v této části Evropy. Ještě si ověřím, jestli se někdo jiný nehlásí o slovo. Ne, takže je zde nicméně jednomyslný souhlas s tím, co říkal kolega Watson.